Máme na programu Svobodu projevu v Kazachstánu. A nyní dám slovo nejprve autorům stanoviska. Nejprve paní Ždanoka. Prosím, máte slovo. Dobrý den, já nejsem autorka toho usnesení, chci mluvit jménem frakce, takže asi promluvím později. Aha, děkuji vám. Podle mého seznamu a podle obrazovek eh, však autorkou jste Později byste slovo už nedostala, protože nejste na seznamu řečníků za frakce, tak buď mluvte teď, a nebo bohužel nedostanete prostor. Já jako místo předsedkyně delegace pro střední Asii si zejména vážím zájemně eh, vzájemného dialogu s Kazachstánem na základě respektu. EU má strategické zájmy na spolupráci s takto důležitým mezinárodním aktérem, jakým je Kazachstán. A proto bych se kolegů ráda zeptala na toto. Nechceme-li znevažovat ambice Kazachstánu státi se kandidátem na eh, doplňujícího člena eh, Rady bezpečnosti v roce 2017. Jak moc můžeme poučovat Kazachstán o otázkách, jako je svoboda projevu, když třeba i my jsme na tom poměrně eh, neslavně v této oblasti? V loňském roce náš parlament přijal usnesení, ve kterém se říká, že opatření učiněná v Maďarsku za několik posledních let vedla k výraznému zhoršení eh, situace v oblasti právního státu a základních práv, mimo jiné svobody eh, vyjadřování, svobody projevu v této zemi. Letos v lednu jsme velice vášnivě diskutovali o právním státu a nezávislosti médií v Polsku. V mé vlastní zemi v Lotyšsku parlament právě v prvním čtení přijal nová ustanovení pro nový trestní, eh, rejst, trestní, trestní zákon, kde se hovoří o tom, že bude moci e, uvalovat na lidi trest věznění i za nenásilné činy, které budou vnímány jako protistátní, mimo jiné v oblasti teritoriální integrity a nebo spolupráce se zahraničními organizacemi. Tam se opět hovoří o bezpečnostních zájmech státu. Já osobně důrazně odsuzuji jakékoliv omezování svobody projevu kdekoliv ve světě a proto jsem si jistá, že e, i nadále budeme za tyto svobody bojovat společně, ne jeden proti druhému. Děkuji. Děkuji vám. Tak po vašem projevu již chápu to, co jste eh, chtěla říci. Hovořilo se o Kazachstánu totiž. Nicméně teď má slovo pan Korál. Grazie, presidente. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Situace v Kazachstánu je i nadále vážná, bez ohledu na komerční propojení eh, s touto zemí. Je eh, potřeba i nadále eh, odsuzovat to, že se zavírají vůdci opozice, že bezpečnostní složky systematicky používají mučení proti aktivistům a zbytku společnosti. E, kazašská vláda omezuje svobodu schromažďování, svobodu projevu a svobodu vyznání bez ohledu na všechny ty mezinárodní výzvy potom, aby se e, učinili pozitivní kroky v oblasti svobody vyjadřování, bez ohledu na ně vláda v Kazachstánu provádí kroky, které tuto svobodu dále omezují. Různé složky společnosti mají velké problémy, jsou to například novináři a jiní. Bilaterální dohody eh, Evropské unie by proto měly být i plně aplikovány a měly by obsahovat náležité sankce vůči těm, kteří za tuto situaci jsou zodpovědní. Bohužel eh, v těchto věcech se nadále pokračuje bez ohledu na to, co my děláme, jak se zdá. Eh, děkuji vám, pane kolego. Pan Čarnecký má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři. Vážení kolegové, eh, já nechci hovořit o situaci v Lotyšsku jako paní Ždanoka, já chci mluvit o situaci v Kazachstánu. V té zemi jsem byl mnohokrát. Navštívil jsem ehm, obě hlavní města a zhruba 2000 kilometrů jsem tam eh, ujel autem, takže jsem tu zemi, eh, dá se říci, procestoval, znám ji velice dobře. Myslím si, že je vhodné, abychom v této sněmovně hovořili o věcech, které víme. Já jsem mluvil o uprchlické situaci, protože jsem navštívil uprchlický tábor a něco o tom vím. Situace v tomto regionu je poměrně specifická. Celá ta otázka svobody projevu a lidských práv se tam vnímá jinak oproti tomu, jak tu otázku vnímáme zde v Evropské unii. To je potřeba zvážit. Zároveň tedy Kazachstan je pro nás velice důležitým partnerem, což je také nutné zohlednit. Děkuji vám, pane kolego. A děkujeme za vaše osobní poznatky. Pan Kelam má slovo. Děkuji. Pane komisaři, my si děláme velké starosti o otázku svobody projevu v Kazachstánu, protože nedávné podepsání rozšířené eh, dohody PCA byl eh, oboustranně vítaný a úspěšný krok. Nicméně jakýkoliv takovýto vztah musí být založen na sdílených hodnotách a na demokratických reformách. Nechci tady kázat našemu partnerovi. Jde o skutečně společné automatické hodnoty. Ovšem eh, v Kazachstánu se objevují signály o výraznějších represích vůči kritickým hlasům což je alarmující zejména vzhledem k podepsání dohody PCA v loňském roce. Od té doby byly zahájeny soudní procesy eh, s nezávislými žurnalisty, eh, jak to jak v tištěních médiích, tak na webu. Je to například případ paní Kazlové, která byla obviněna z šíření eh, nepravdivých informací. Je potřeba upozornit také na případ pana Kozlova a dalších eh, žurnalistů, jako je například pan eh, Kanojev nebo blogeři eh, Ambetarin, Vialov a další. Byť se zdá podle těch men, že to jsou lidé velice daleko od nás, je potřeba jim vyjádřit solidaritu. Je potřeba i jim zajistit možnost aplikovat své právo na svobodu projevu a ostatní svobody. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď má slovo pan Pět. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, Děkuji vám. mnohokrát. Situace týkající se svobody projevu se zhoršila v posledních letech v současné době jsou novináři a blokeři zatýkáni a pronásledováni státními orgány pouze proto, že si dovolí zdvihnout svůj hlas. Lidé jsou zastrašováni, aby se aktivně účastnili sociální, práce na sociálních médiích. Je třeba zabezpečit, aby lidská práva byla zaručena, aby mohla se rozvíjet občanská společnost, aniž by byla ohrožována. Eh, posílené partnerství, dohoda o posíleném partnerství a spolupráci znamená, že Evropská unie se musí snažit zasazovat se o to, aby Kazachstán začal dodržovat zásady dodržování lidských práv a demokracie. Eh, současné odborové organizace jsou potlačované důležité, aby Kazachstán naplnil své mezinárodní povinnosti v souvislosti se státem práva a s možností chránit eh, investice mezinárodních společností, které působí v Kazachstánu. Děkuji mnohokrát a nyní Sanchez Caldanej. Paní, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Kazachstan je postsovětská, neevropská země. Eh, především ovšem se o něj usiluje, protože má ropné zásoby. Evropa o něj má zájem z geopolitických zájmů ale situace v Kazachstánu se zhoršuje. Politici a obchodníci Eh, tedy politici nekom, eh, brzdí rozvoj země a obchodníci mají obavy. Podívejme se na politickou situaci, kdy jsou zatýkáni blogery a novináři. Eh, situace se stále zhoršuje, neustále se zhoršují lidská práva. Situace ve věznicích je, vzbuzuje obavy, dochází také k špatnému zacházení s vězny. S vězni. Zdá se, Eh, že eh, Evropská unie se zajímá o Kazachstán pouze z geopolitických zájmů, vůbec se nezajímá a o lidská práva, proto se musíme obávat o situaci lidí v těch státech, které považujeme za partnery. Evropa se nemůže spojovat s těmi, kdo porušují lidská práva. Děkuji mnohokrát a nyní pan Pancery. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zatýkání novinářů a blogerů eh, z minulého prosince několik dnů před podepsáním dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem kde jsou obsaženy významné doložky týkající se ochrany médií, znamenají znepokojivou situaci. Existují i jiná témata, o kterých je třeba se zmínit v této souvislosti. Vypadá to tak, že na mezinárodní úrovni se Kazachstán snaží umlčovat média. Novináři působí i mimo zemi, ale ti, kteří působí eh, v zemi, mm, eh, jsou zatýkáni a velice často se porušuje, eh, pardon, se používá článek trestního zákoníka, který pojednává podněcování k nesnášenlivosti. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo po autorech eh, za politické skupiny eh, pan Pospíšil za Evropskou lidovou stranu. Pěkně paní předsedkyně, já se chci připojit ke svým předřečníkům a autorům daného textu. Je podle mě správné, že debatujeme o stavu lidských práv a otázkách svobody projevu v kazachstánu. ve chvíli kdy kazachstán jak už bylo řečeno s námi podepsal strategickou dohodu o posíleném partnerství pak nás musí zajímat to jak náš partner staví k základním lidským svobodám k právu na veřejné projevy k právu na shromažďování atd důležité je to v tuto chvíli když za několik dní se konají v kazachstánu předčasné volby to je třeba také říci za několik dní probíhají v kazachstánu předčasné eh, parlamentní volby a my bychom měli sledovat zda budou splňovat základní principy svobodných a tajných voleb bylo už tady řečeno a v usnesení je to podrobně popsáno potlačování práv novinářů blogerů opozičních politiků. je třeba vyzvat kazachstán pokud chce být dále naším strategickým partnerem a my to chceme aby propustil tyto vězněné politiky blogery novináře jinak těžko do budoucna můžeme úzce spolupracovat. děkuji. Děkuji. Paní Lauristin. Eh, pro eh, eh, paní předsedající já jakožto sociální demokratka bych chtěla říci jménem naší frakce, že na jedné straně úsilí Kazachstánu o přiblížení se Evropské unii je důležité a my ho podporujeme, ale na druhé straně musíme mnohem silněji požadovat od Kazachstánu, aby se držel naší dohody o spolupráci. A tady vidíme určitý rozpor momentálně. Kazašské eh, úřady jdou po eh, opozičních lídrech. A to i eh, po lidech, kteří mají status uprchlíka tady v Evropské unii. Jdou tvrdě po médiích, která už se přesunula ven z Kazachstánu. Doufáme tedy, že v takovéto situaci, kdy eh, dohoda o partnerské spolupráci eh, musí být ratifikována eh, všemi parlamenty členských států a námi, pak bychom měli opravdu zjistit, zda Kazachstán plní své povinnosti zda ochraňuje svobody, které jsou předepsány dohodou PCA i kazašskou ústavou. Já eh, naprosto podporuji toto usnesení a vyzývám všechny členské státy, aby se podívali, co se děje v Kazachstánu. Měli bychom se snažit zlepšit tamní situaci prostřednictvím nátlaku. Děkuji za to, že jste skončila včas a nyní má slovo pan Kjučuk na jednu minutu. Děkuji. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, také já se domnívám, že Kazachstán má za sebou velice bohatou historii a byl kdysi součástí Sovětského svazu. Tato země byla první zemí ve střední Asii, která uzavřela dohodu o spolupráci s Evropskou unii. Proto máme společné projekty. Už 25 let hledá tato země svou demokratickou identitu, ale navzdory tomu politický systém se zdá být oligarchií těchto posledních letech byly porušovány demokratické zásady blogeři a novináři eh, jsou zatýkáni. Proč? Eh, protože eh, se snaží eh, vykonávat svobodu projevu a proto já vyzývám kazašské orgány, aby respektovali to, k čemu se zavázali vůči mezinárodnímu společenství a rovněž OBSE. Nezávislé sdělovací prostředky, novináři a občané musí být okamžitě osvobozeni. A nyní má slovo Pan Fronzulíka, drazí kolegové, jak víte, eh, smlouva o posíleném partnerství a spolupráci musí být ratifikována všemi státy Evropské unie, lépe řečeno jejich parlamenty. Nedomníváte se, že bychom měli některé parlamenty vyzvat k tomu, aby zpomalili tuto ratifikaci, aby Kazachstan nejprve splnil doporučení pro svobodu projevu a respektování lidských práv? Děkuji. A teď pan Zarniapolos. Já s vámi naprosto souhlasím. Kazachstán musí respektovat veškeré závazky, všechny závazky týkající se dodržování lidských práv a svobody projevu. A jedině potom můžeme vést dialog s nimi. A teď má slovo pan Zian Kolbus za nezařazené. Metá ten anatropí do socialismu και τη sovětské της Po rozpuštění Evropské unie eh, pardon, po rozpuštění Sovětského svazu se ptáme, jaká svoboda ještě panuje v Kazachstánu, kde jsou porušována základní lidská práva, základní lidské svobody, občanská a s hnutí, hnutí odboru, komunistická hnutí. Neříká se však ani slovo o snaze e, zavraždit určité osoby. Došlo již ke stovkám otázkám eh, zabití a umlčování aktivistů. Evropská unie se ovšem zneklidňuje pouze selektivním způsobem. I když ve svých vlastních zemích Evropská unie aplikuje obdobná pravidla, my eh, jsme proti komunistickému režimu v, komu, eh, v Kazachstánu. Děkuji. A nyní pan Svoboda. Předsedající, pane komisaři, všichni v tomto sále víme že svoboda projevu je základním předpokladem demokracie a to nejenom pro jednotlivé občany ale zejména pro novináře. bránit svobodné výměně názorů je nejen nedemokratické ale také kontraproduktivní protože šíření nezávislých informací lze sice omezit ale nikdy se nedá zcela potlačit. je dvojnásob odsouzeníhodné pokud k potlačení svobody slova používá státní moc zástupná obvinění například z držení drog jak se to děje v kazachstánu. sám jsem měl možnost se osobně setkat se zástupci nezávislých médií v kazachstánu a rád bych proto upozornil na nepřesnost v bodu eh, d preambule naší rezoluce kde novinářka julija kozlovová nebyla zbavena všech obvinění je stále obviněna ze šíření falešných informací což může vést k odsouzení až na seven let. je proto třeba stále její případ sledovat a podpořit ji a všechny další kteří v kazachstánu bojují za svobodu projevu. Další je pan Mamikins. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, vážení kolegové, otázka svobody projevu v Kazachstánu rozhodně není ideální. Je potřeba, aby kazašská vláda ale i tamní společnost učinili ještě mnoho kroků. Já osobně znám několik blogerů z Kazachstánu. Předtím, než jsem se stal europoslancem, jsem sám byl novinář s nimi jsem spolupracoval a umožňoval jsem jim vyjadřovat se v mé zemi, když se už nemohli tedy vyjadřovat v jejich vlastní zemi. Ale tady mluvíme o něčem trochu jiném. Jak můžeme poučovat Kazachstán vzhledem k tomu, co se děje u nás v Evropě? V mé zemi, v Lotyšsku, pán eh, Kazim Kotelov eh, byl odsouzen do vězení na 6 měsíců jen kvůli tomu, že na internetu zveřejnil jeden takový vtip o tom, že Lotyšsko bude jaksi přičleněno k Rusku. To je také porušení svobody projevu. Děkuji vám. Vy jste byl poslední eh, řečník, teď se dostáváme k proceduře ke the Aj, Pan Tajány má slovo jako první. Prosím, máte slovo. Antonio. Antonio. You have the floor. No, Děkuji. A to bylo na další debatu, prosím, paní předsedkyně. Aha. Dobře. Tak to, to je dobře. Teď má slovo pan Kukan. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Kazachstán se stal první zemí střední Asie, která podepsala tuto strategickou dohodu s EU. Eh, tyto posílené bilaterální vztahy mají pomoci Kazachstánu na cestě za demokratickými, politickými a dalšími reformami eh, v rámci stanoveného rámce. Bez ohledu na silný vztah s Kazachstánem je však potřeba poukázat na sílící tlak na nezávislá média a je potřeba poukázat na prostředí, v jakém se nachází v Kazachstánu občanská společnost, protože ten dlouhý seznam žurnalistů obtěžovaných úřady je velmi varující i eh, ani boj proti terorismu nesmí dát příležitost pro omezování svobody projevu. To je zejména důležité v předvolebním období, tak aby voliči si mohli řádně vybrat své kandidáty. Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám 20. března bych rád zejména zdůraznil, že je potřeba řídit se doporučeními OSC ODIRu. Děkuji. Děkuji, pan Kaputo. A to bylo také na další debatu. Aha. Dobře. Eh, kolegové, nezlobte se, ale vy tady zvedáte papíry evidentně zcela jaksi mimo pořadí. Prosím, uvádějte, eh, do které debaty chcete eh, jaksi přispívat. Ano, příště se prosím hlaste až u té debaty, ke které chcete vystoupit. Pane Maria, si vy chcete mluvit k tomuto? No to je skvělé, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Hospodářský v Kazachstánu trpělo mm, snížením cen ropy a tato krize bude pokračovat eh, v celém roce 2016. Tato plná hospodářská krize ještě navíc nedovoluje lidem, aby se vyjadřovali. Kromě toho jsou potlačována práva menšin, jak ruské menšiny, tak kazašského obyvatelstva. Avšak režim vykonává tlak na občanskou společnost, potlačuje kolektivní svobody. Evropská unie musí vyslat naprosto jasný a pádný signál směrem Kazachstánu, který je naším významným obchodním partnerem. Ve střední Asii potřebujeme stabilitu a hospodářský růst, ovšem co se musí dít za respektování lidských práv a pacifického soužití mezi věřícími křesťany a muslimy. Pan de Castano, chcete eh, diskutovat v této eh, debatě? Grazie, presidente, grazie. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Opět zde hovoříme o obtížné situaci s velice závažným porušováním lidským práv, mučením, omezováním svobodného projevu, o sdělovacích prostředcích, která jsou kontrolována a všechno pod záminkou národní bezpečnosti. K tomu přistupují šikany proti novinářům Eh, kteří se snaží pouze dostat své povinnosti. Připomínám Adal Wolfenos z eh, prosince 2014. Kromě toho Kazachstán omezuje přístup k, extrémy, eh, pardon, k internetu pod záminkou um, cenzury extremistů. Od roku 2015 platí nový trestní zákon, kde existuje trestný čin podněcování k um, zášti a to ještě zhoršuje celou situaci. Tak to v Kazachstanu vypadá a já tady vyzývám, aby se neměřilo dvojím metrem. Máme naše hodnoty, hájíme lidská práva a to by nemělo přece být závislé od toho, že chceme ropu a plyn z Kazachstánu. Pan Polčák, prosím paní předsedající já navážu na pana kolegu castaldo. skutečně ten nový trestní zákoník který byl přijat eh, v kazachstánu budí velké obavy a velké emoce. Eh, pan kolega zde zmínil jeden aspekt trestných činů který je zaveden já bych zmínil druhý to je omezení svobody sdružování kazachstán se zjevně bojí tamější vládnoucí režim eh, pokud se lidé budou eh, moci shromažďovat pokud budou moci demonstrovat. samozřejmě nezávislá média jsou hlavním znakem eh, svobodného demokratického právního státu ale svoboda sdružování je rovněž jedním z těch podstatných komponentů právního státu. byly zde zmíněny i parlamentní volby. no já mám obavu jakým způsobem budou parlamentní volby probíhat když ty prezidentské které probíhaly tak kandidáti kteří byli proti panu nazarbájevovi sami v kampani říkali že on je nejlepší kandidát. je to jenom zdání které nám bohužel kazachstán předkládá jako zdání eh, právního státu to je samozřejmě velmi daleko eh, vzdáleno tato idea tato představa a je důležité aby evropská unie v této věci prostě byla aktivní. děkuji. Děkuji, tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. K této debatě teď má slovo pan komisař Hahn za komisi. Prosím. Uh, Děkuji vám, uh, paní předsedající. Vážení poslanci, Evropská unie velice pečlivě sleduje lidskoprávní situaci v Kazachstánu. Svobodu vyjadřování je potřeba zaručit i v ústavě Kazachstánu a v rámci kazach, kazašských závazků uh, v mezinárodních forek jako OECD a dalších. Je to priorita pro Evropskou unii. Evropská unie vždy stála na špici eh, boje za zlepšení situace v Kazachstánu v této oblasti a neustále upozorňuje na témata související se svobodou vyjadřování v bilaterálních diskusích s Kazachstánem. Evropská unie se znepokojením eh, hodnotí eh, to, jakým způsobem v Kazachstánu útočeno na média. Eh, média se uzavírají anebo se nepřiměřeně pokutují v poslední době. Což má dopad samozřejmě na ta média jako taková, ale vede to také k tomu, že v Kazachstánu nastupuje autocenzura. Omezování i svobody projevu online, což vidíme eh, zejména v nedávné době tím, že byli zatčeni a jsou souzeni eh, mnozí blogeři kvůli něčemu, co publikovali na sociálních médiích. My vítáme to, že tři z nich byli v nedávné době propuštěni, Ovšem s politováním konstatujeme, že byli propuštěni, ale mají omezenou svobodu pohybu. Nechceme se soustředit jen na případy jednotlivců, chceme se soustředit i na legislativní rámec, kde se umožňují sankce za znevažování například ctír a důstojnosti státu. Apelujeme na Kazachstan, aby zejména přeskoumal článek 174 trestního zákonníku, kde se uvalují trestní sankce Eh, za eh, velice široké spektrum eh, jaksi údajných útoků na stát a to se právě používá k persekuci blogerů a dalších aktivistů. Evropská unie i nadále zdůrazňuje nutnost zachovat a posilovat svobodu vyjadřování v rámci demokratické reformy v Kazachstánu. To děláme to jsme dělali v průběhu celého procesu vyjednávání této dohody o spolupráci a partnerství. 21. prosince eh, loňského roku jsme tuto dohodu podepsali. Vysoká představitelkyně při té příležitosti svým protějškům zmínila nutnost posilování občanské společnosti tím, že budou chráněna základní práva a, a svobody jednotlivců ve státě. Evropská unie také konzistentně posiluje pozici občanské společnosti e, a otázku svobody tisku v Kazachstánu a posiluje také svobodu vyjadřování. V rámci nástroje pro demokracii a lidská práva Evropská unie je připravena spolupracovat se všemi partnery, kterých se to týká, při řešení tohoto problému. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za to, že jste takto tu naši debatu schrnul. Ráda bych vás informovala, kolegové, že jsme obdrželi sedm návrhů usnesení. Tímto je debata uzavřena. Hlasovat se bude dnes. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je Egypt zejména případ uh, Giulia Reggianiho. Nejprve dostanou slovo autoři. Jako první má slovo paní Lockpiller. Děkuji vám, paní předsedkyně. Situace s lidskými právy v Egyptě je dramatická, stále se zhoršuje. Egyptské orgány potlačují základní svobody, Demonstrace jsou zakázány, eh, obhajci lidských práv jsou zastrašovány, nevládní organizace jsou zavírány. Kdokoliv je zavřen v Egyptu, je vystaven vážnému riziku. Lidi jsou zadržováni bez jakéhokoliv kontaktu, kontek, kontaktu s vnějším světem dochází k mnoha případům takzvaných zmizelých zatčených, včetně Egyptů, kteří zemřeli ve, zadrž- ve vazbě. Podmínky jsou strašlivé. Takovéto porušování lidských práv proti začeným osobám nikdy nebyla eh, pojednávána před soudem. Před několika týdny bylo nalezeno mrtvé tělo italského výzkumníka Giulia Regeniho. Eh, ve mém setkávání s celou řadou aktivistů, novinářů a diplomátů eh, se hovořilo o dalším porušování lidských práv a celá řada mých partnerů v rozhovoru navrho, eh, řekla, že odpovědné jsou státní orgány v Egyptě. Evropská unie musí vyznat, vyslat naprosto jasný signál. Potřebujeme stabilní a silný Egypt, ale dokud nedojde ke zlepšení situace s lidskými právy, neměli, neměla by se Evropská unie stát komplicem měla by zakázat veškerý vývoz zbraní do této země. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Belder. Děkuji vám, paní předsedkyně. Strašlivá vražda spáchaná na italském věci Regenem. Možná ovlivní vztahy Egypta a Evropské unie a proto musíme vyvodit zcela jasné důsledky. Eh, měli bychom očekávat, dokud nebudou uzavřena společná vyšetřování italských a egyptských orgánů. Eh, je tady toto blasfemi, tato blasfemická legislativa koptové, mm, jejich práva jsou potlačována, eh, jsou obvinováni z eh, hříchů a to je třeba také zakázat. Dále je třeba, aby Egypt byl vyzván k tomu zastavit subverzivní politiku, protože tady se podkopávají základní práva. Děkuji a není pan Koral. Grazie, presidente. Giulio Regeni... Děkuji. Eh, eh, Giulio Regeni byl Evropan člověk, který chtěl přispět k budování lepší společnosti, svobodné společnosti v Egyptě a svým výzkumem upozorňoval na věci, které jsou nepohodlné egyptskému státu, na věci, eh, eh, které média a politikové zametají běžně pod koberec. On o nich chtěl hovořit a proto byl barbarsky mučen a zabit. A to za okolnosti, které jsou stále ještě nepřijatelně nejasné. Mohl to být váš bratr, mohl to být váš syn, mohl to být váš dědeček. Evropská unie eh, navzdory úzkým vazbám s Egyptem by měla eh, přiznat, že potřebuje jasnou a rozhodnou pozici a eh, volat po objasnění toho, jak Giulio Regeni zemřel. Nesmí zůstat žádné pochybnosti. ohledně toho, že by snad mo- mocenské struktury zakrývaly, jakým způsobem byla prolita krev Julia Regeniho. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Borgecio. Děkuji, paní předsedající. Pravda a spravedlnost pro Julia Regeniho. Ano, to jsem chtěl požadovat ve výboru AFET, ale bylo mi to zabráněno v přítomnosti vysoké představitelky paní Mogherini, která o případu Regeny neřekla ani slovo. Nepodepsali jsme toto usnesení, nicméně přestože ho podepsali všechny strany, je poměrně slabé. Je to pouze obvinění egyptského režimu v podstatě který určitě má svůj díl odpovědnosti v tomto případě. Určitě na něm je co kritizovat, ale eh, naskytá se otázka, zda když Mursi byl u moci, tak tehdy nikdo nekritizoval eh, z Evropské unie. Eh, ten si říkal demokrat, eh, byl údajně pro svobodu tisku a lidská práva a já si myslím, že už nás jaksi přestává bavit to, jak se střídají různí ochránci lidských práv. Je zapotřebí říci něco o tom, že eh, slušný hoch jako Regeny se snažil zapojit určit, do určitých aktivit, eh, které byly ovládány britskou spravodajskou službou, což jsou delikátní otázky, o kterých bych raději nemluvil. Pan Zdechovský. Předající, vážený pane komisaři, tento případ Julia Regioniho považujeme za opravdu odstrašující, protože v nás všech probouzí obavy o bezpečnosti pobytu v Egyptě s touto zemí evropská unie stále intenzivně spolupracuje a do budoucna s ní počítá jako se strategickým partnerem na své straně. takové případy jsou tedy v souvislosti s dalším vývojem egypta i novou ústavou o to více šokující. jsem rád že se egypt poprvé v historii zavázal připustit k vyšetřování i zahraniční tedy italský tým to je jistě jasný krok dopředu ale nestačí to. proto bych rád za evropskou lidovou stranu vyzval egyptské autority aby vyvinuly maximální snahu k zajištění bezpečnosti všech občanů evropské unie a to bez ohledu na jejich politickou či náboženskou příslušnost a aby prošetřily tento velice závažný případ. Děkuji vám. Teď má slovo paní Schák. Minuta a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, milí kolegové, tento mladý italský student přišel o život což jsme odsoudili. Bohužel to pouze ukazuje na to, jaká je typická situace v Egyptě. Apelovat na spravedlnost v tomto případě musí, musí být proto učiněno jaksi s zvláštním důrazem. A to i ve všech ostatních případech. Podle nevládních organizací bylo v roce 2015 1700 případů, kdy se bezpečnostní složky angažovaly při, na mučení zadržených osob. Je potřeba, aby egyptské úřady začaly plně spolupracovat s italskými úřady v tomto, v tomto případě případě, ale se všemi ostatními úřady v případech jiných, aby proběhl plný trestně právní vyšetřovací proces. Ono se to bohužel v Egyptě neděje, tam je víc beztrestnosti než spravedlnosti. Bohužel. Mně činí obavy eh, zejména ta velká kampaň Sisiho vlády na zadržování žurnalistů a všelijakých kritiků politického režimu. Od roku 2013 je to více než 22 tisíc lidí, kteří byli zadrženi, a to tedy podle odkazu egyptských úřadů jako takových. Je proto na čase, aby Evropská unie vystoupila v této věci, aby ukončila alespoň exportování technologických systémů do Egypta, které pomáhají utlačovat lidská práva je iluzí představovat si, že Egypt bude náš silný partner a spolubojovník proti terorismu, aniž by Egypt chránil bezpečnost našich občanů. Já si skutečně, já si skutečně musím ptát, proč jsme se nepoučili eh, ve své politice z toho, co se v Egyptě dělo v minulosti, protože eh, to, co se dělo v souvislosti eh, s událostmi v roce 2011, se děje i nadále a je konečně potřeba si toho začít všímat. Děkuji, pan Maltéze má slovo. Děkuji vám uplynulo pět týdnů od smrti Julia Regeniho a každý týden nám egyptské úřady dávají v podstatě jinou verzi tohoto příběhu. E, přitom tento případ, e, a všechno tomu nasvědčuje, byla zkrátka politická vražda dalšího odpůrce e, tamního režimu. Byla to vražda mladého evropského výzkumníka. A za celou tu dobu si má, má vláda nenašla dost odvahy, aby odsoudila tento vtip, protože je velice úzce napojena na egyptský režim. Hovoří se o společném boji proti terorismu, což je skutečně velice vtipné od, eh, když to řekne diktátor, který se každým dnem zabývá utlačováním vlastního lidu. Samozřejmě tady v tom usnesení vyzýváme po obnovení důstojnosti, což je prima, ale nestačí to je potřeba začít skutečně přemýšlet o egyptském režimu a o tom, že třeba i Erdoganův režim v Turecku využívá technologie od nás k útlaku vlastních lidí. Je potřeba obhajovat naše vlastní hodnoty. Bohužel zatím bojujeme spíše na straně proteroristické. Děkuji, pan Panceri má slovo. Děkuji. Evropský parlament odsuzuje nejenom mučení a vraždu Julia Regeniho eh, Italské úřady musí dostat k dispozici veškeré dostupné dokumenty, a aby došlo k nestranému vyšetření celé záležitosti. V Egyptě se musí skoncovat s mizením osob a s mučením. Zákon o potlačování z prosince 2013 musí být zrušen. Práva zatčených musí být zaručována a nesmí docházet k tomu, aby lidé byli zatýkáni pouze z hlediska svobodného názoru. Jejich projevu je třeba umožnit svobodnou práci odboru. Pane komisaři Háne, vím, že Egypt je jistě důležitým partnerem Evropské unie, ale není to možné provozovat za každou cenu nechceme zavírat oči před zločinům, ke kterým tam dochází. A nyní má. Já vám nedám slovo, vy jste na seznamu a chceme začít včas s hlasováním. A vy budete, budete, se dostanete ke slovu později. Tímto tedy uzavírám seznam řečníků a teď se bude hovořit ve jménu politických skupin a slovo dostal pan Polčák. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Je třeba připustit, že současný Egypt se nenachází v jednoduché situaci. To ale v žádném případě neospravedlňuje nepřiměřené kroky veřejné moci hrubě zasahujících do základních lidských práv a svobod. Kauza Julia Regeniho je mimořádně tragická, ale snad ještě horší je skutečnost, že jde jeden z případů institucionalizované praxe. ta spočívá v tom že se státní orgány vypořádávají s nepohodlnými lidmi způsobem který v žádném případě neodpovídá standardům moderního státu. tím chce být s ohledem na obsah ústavní listiny z ledna two thousand and fourteen i egypt ale není jím. důvod je jasný rozpor mezi tím co se píše v ústavě a tím jak je aplikována je nesnesitelný tento rozpor a je třeba ho odsoudit. stovky ba tisíce lidí zmizely v rukou egyptských bezpečnostních složek. nepřipouští jiný závěr než že tento režim nesplňuje eh, nároky kladené na demokratický právní stát. děkuji. děkuji a nyní jménem socialistů a demokratů dávám slovo paní de Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, dnes hovoříme o usnesení o porušování lidských práv v Egyptě, zejména ale o Giuliovi Regenim, což byl mladý vědec, můj krajan, který měl ještě celý život před sebou. Jel do Káhyry, aby tam pokračoval se svým výzkumem. A bohužel tam byl mučen nevýslovným způsobem a e, zabit. E, od Egypta jsme už získali zpátky jeho tělo, ale zatím ještě ne pravdu. Vzhledem k obchodním a strategickým vazbám e, si myslím, že je špatné toto zatajování pravdy. Dlužíme jeho rodině a jeho přátelům pravdu. Dlužíme i jeho rodné vesnici a mnoha mladým lidem, kteří stále ještě věří ve svobodu a právo na život, který vám nikdo nemůže vzít. Ano, děkuji. Pan Buchner na jednu minutu. Děkuji vám za udělení slova. Lidská práva a zásady právního státu jsou centrálními hodnotami Unie. A k obchodní strategii také patří, že musíme stále více dbát na to, aby tyto verty byly také ze strany našich obchodních partnerů dodržovány. Ovšem musíme přiznat, že lidská práva jsou porušována takřka všude na Blízkém východě, pošlapávána. Ale situace v Egyptě přece vypadá tak, že v posledních letech se dramaticky zhoršila. Vláda chce zjevně potlačovat jakékoliv pod politické aktivity, dokonce i aktivity ve smyslu této vlády. A proto toto usnesení, které dnes doufejme odhlasujeme, eh, mm, vyšlo na světlo světa v pravý okamžik a já vyzývám komisi, aby dbala na to, aby obchodní omezení, které navrhujeme v tomto usnesení, byla skutečně také dodržena. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Castaldo na minutu. Děkuji vám. Dnes tady odsuzujeme barbarský eh, děsivý zločin. Je to neuvěřitelné, jaké manévry se v Egyptě trvá eh, konají pod pláštíkem. Eh, dochází k mučení, mizení občanů. V Egyptu je třeba poukázat na fakta, abychom skutečně věděli, co se stalo s panem Reginem. Je třeba, abychom odsuzovali tato mm, strašná porušování lidských práv a pranířovali je. Není možné něco takového ospravedlnit. Ehm, Mm, pod záminkou potírání státního terorismu. S tím my se nemůžeme smířit. Je třeba, abychom podnikli něco. Nestačí jenom uh, připomenout si oběť pana Regenyho, ale musíme volat každého k odpovědnosti. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je Pan López, já také chci odsouzit osmrcení Regenyho, ale chci říci, že zemřel jako mnoho jiných občanů, aktivistů během posledních pěti let. Budoucnost eh, mezinárodních vztahů, co se týče obětí, může být nastolena pouze na základě pravdy, pravdy, která je nám zamlčována v tomto případě. Julie není izolovaným případem, ale je součástí předlouhého seznamu advokátů, novinářů, aktivistů, obhajců lidských práv zatčených, některých z nich umučených a zavražděných v Egyptě v posledních letech. Jeho smrt nás musí povzbudit takovým způsobem, abychom řekli, že není možné zavírat oči před těmito zločiny jenom pod zámikou potírání státního terorismu. Je třeba respektovat svobody a je třeba to říct jasně a nahlas egyptským orgánům. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kán. Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Uh, já odsouzuji uh, barbarské zabití Julia Regeniho a chtěl bych vyjádřit solidaritu příbuzným oběti. Potřebujeme nezávislé a důvěryhodné vyšetřování jeho smrti. Bohužel případ Julia je jedním z dlouhé řady stovek násilných zmizení, ke kterým došlo v Egyptě od vojenského převzetí moci. Požadujeme spravedlnost pro Julia a požadujeme také spravedlnost pro stovky egyptů občanů, eh, kteří čelí stejnému osudu každý den. Eh, soudnictví a bezpečnostní složky by měly hnát k odpovědnosti eh, určité osoby v případech, kdy občané byli mučeni a umučeni nebo kdy došlo k nepřípustnému použití síly. Eh, egyptské úřady musí okamžitě zrušit zákon o protestech a další represivní zákony, které jsou používány k internímu útlaku pod záminkou bezpečnosti státu. Musíme podniknout všechny nutné kroky k tomu, aby egyptská vláda provedla tyto reformy, aby udržela mír a stabilitu v Egyptě. Děkuji. Děkuji. A nyní po tomto krátkém seznamu řečníků se dostáváme k dlouhému seznamu Catch the Eye. Bohužel nebudu moci dát slovo všem, protože nemáme dost času. Nejprve dávám slovo panu Tajánimu. Egypt je důležitým partnerem Evropské unie. Je to důležitá země pro stabilitu na březích Středozemního moře. Nemůžeme ale smlouvat o našich hodnotách nemůžeme je vyměnit za komerční nebo politické výhody. Dialog se zemí, jako je Egypt, se musí zakládat také na nezbytné spolupráci na ochraně práv jednotlivců. Je povinností Evropské unie bránit důstojnost jednotlivce a lidských práv, a to i mimo naše hranice. Bylo by dobré, kdyby vysoká představitelka jednala razantněji. Bylo by hezké, kdyby dnes přišla do tohoto sálu, kdyby se aktivněji zabývala případem dvou Italů zabitých v Libyi, nebo kdyby e, aktivně se angažovala v případu dvou italských námořníků zadržovaných v Indii. Je potřeba, aby hlas Evropy byl slyšet, aby bránila své vlastní hodnoty. Děkuji. Tak získal jste potlesk, pane kolego, gratuluji a nyní má slovo pan Kaputo. Děkuji vám, paní předsedající. Evropa musí stát po boku Itálii v době, kdy musíme eh, osvětlit strašlivou smrt Giulia Reggianiho v Egyptě. Eh, Paolo Genti, italský ministr zahraničí, by neměl přijímat pohodlné pravdy, které se mu snaží eh, jak si namluvit ital, eh, egyptská vláda. Musíme všichni jednat střízlivě. Eh, Evropa musí zakročit rázně a posvítit si na smrt tohoto mladého vědce, právě tak jako na ostatní úmrtí, ke kterým v Egyptě dochází. Egypt je důležitým partnerem, ale musí respektovat lidská práva a závazky ohledně svobody projevu a vyznání. E, Itálie musí se moci spolehnout na Evropu v případě smrti e, Giulia Regeniho. E, My mu to dlužíme a on má důstojnost jako evropský občan. Děkuji, pan Marias. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των tomto sále vyjadřujeme naše znepokojení týkající se porušování lidských práv v Egyptě. Giulio Regeni, občan Evropské unie, byl zabit. My všichni chceme vyslovit upřímnou soustrast jeho rodině soustrast jeho kolegům a přátelům je nezbytné, aby Evropa vyslala jasnou a odhodlanou zprávu Egyptu, aby respektoval Egypt lid, dodržování lidských práv. Je třeba, aby si egyptští představitelé uvědomili, že potlačování práv svobody jejich občanů Eh, hrají ve prospěch džihadistů, je zcela zjevné, že Evropská unie musí naprosto odhodlaně odsuzovat zavraždění Julia Regeniho. Děkuji vám. Děkuji, nyní má slovo pan Telička. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. V první řadě chci vyjádřit upřímnou soustrast krajanům a rodině Julia Regeniho. A zcela podporuji to, že eh, bezpodmínečně musí dojít k nezávislému vyšetření tohoto případu, ale obávám se, že toto je v uvozovkách pouze jeden eh, z z těch stovek tisíc případů podobného rázu a um, upřímně mě zaráží, že si egyptské úřady vždy vymýšlejí novou a novou verzi příběhu. Včera jsme hovořili o partnerství s Tureckem. Mluvili jsme o tom, co Erdogan dělá, Eh, hovořili jsme o možné liberalizaci víz a otevírání dalších kapitol. Před pár minutami jsme mluvili o Kazachstánu. S nimi jsme podepsali dohodu v době, kdy jsme velmi dobře věděli, s jakým že režimem to máme co dočinění, ale oba, oba tyto režimy jsou naši relevantní partneři. Dobře, já to svým způsobem chápu, ale prosím, pane komisaři, pro jednou nechte své poznámky stranou a Vysvětlete nám, jak máme redefinovat politiku vůči Egyptu tak, abychom přispěli ke změně situace do budoucna, abychom měli v Egyptě silného partnera. Děkuji. Děkuji. Kolega Kůzo. Děkuji, paní předsedkyně. Před roky ženy, odborářky, nám ukázali, že i v Egyptě je možné bojovat za spravedlnost. Burák byl rozmazlován ze strany Evropy, Spojených států. Nedorazila do země ani svoboda, ani chleba. Došlo ke státnímu puči ptali se peníze, posílali se z Evropy peníze vojenskému zbrojení armády a tři Tisíce osob bylo zadrženo v minulém roce. E, obhájci občanských svobod pokračují ve svých aktivitách, ovšem jsou zavražďováni, jak to ukazuje i případ našeho italského spoluobčana Regenio. Já velice pochybuji o tom, že Evropa um, projeví solidaritu, protože používá argument lidských práv jenom v případě, že se jí to hodí do krámu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Boano. Pan Boano. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. U této vážné záležitosti bych chtěl zdůraznit, že kdyby byla Evropa opravdu jednotná, eh, pak by zkrátka řekla Egyptu. Buď nám řeknete pravdu o tom, co se stalo s Juliem Regenim, anebo pozastavíme veškerou eh, rozvojovou pomoc, veškeré ekonomické a diplomatické vztahy. To by stačilo k tomu, aby egyptiané pochopili, že si s námi nemůžou zahrávat. S námi a s Regenyho rodinou s celým tímto kontinentem, který čeká od egyptské vlády odpověď. Od vlády, která si neustále protiřečí. To by naprosto stačilo. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Číku. Děkuji, paní předsedající. Tady je zcela věryhodnost Evropy. Je tady v sázce pravda, kterou, kterou je třeba zjistit prostřednictvím vyšetřování, které by bylo nezávislé a nestrané. Musíme se tedy přesunout od slov k činům. Musíme se postarat o zajištění transparentnosti eh, ohledně tragické smrti Julia Regeniho. který eh, bádal v prostředí jiného systému než toho, který znal. Eh, paní Mogherini si musí uvědomit, že tady jde o důvěryhodnost Evropské unie a italské vlády. Italská vláda musí přerušit obchodní vztahy s Egyptem, dokud nebude zjištěna pravda. A to musí být priorita vyšší než všechno ostatní. Děkuji. Nyní pan Howitt má slovo. Děkuji. Jakožto britský europoslanec bych chtěl vyjádřit soustrast italským kolegům v souvislosti s případem Giulia Regeniho a dalších obětí eh, z i v Egyptě i egyptských občanů. Eh, chtěl bych podpořit ten odstavec, který žádá komisaře Hána a jeho kolegy, aby reguloval vývoz evropského vybavení, technologického vybavení používaného pro represe do Egypta. Podle poslední mezinárodní zprávy eh, došlo k takovému to vývozu i z Německa a z firm sídlicích v Itálii. Egyptská vláda si udržuje tajnou jednotku rámci spravodajských služeb, která má obrovské kompetence a obrovský rozpočet a není pod vůbec žádným veřejným dohledem. Myslím, že evropské firmy podílející se na tomto exportu eh, porušují eh, pokyny OSN, pokud je o lidská práva. A já žádám evropské kroky, které by ilegalizovaly něco takového podle evropského práva. Děkuji, pan Šogor má slovo. Děkuji. Tragická a brutální smrt Julia Regeniho musí být prošetřena nezávislou komisí, přestože pochybuji, že někdy vyjde na světlo skutečná pravda. Zdá se očividné, že tento mladý člověk nebyl obětí běžného zločinu, že jeho smrt byla motivována jeho politickými názory a aktivitami, což je nepřijatelné. I když se to děje v zemi, kde bezpečnost je stále ještě nejasná. E, pět let po revoluci možná je situace ještě nejasnější než před revolucí. Musíme se ozvat, jestliže e, evropské občany potká takovýto osud. Evropská unie musí projevit solidaritu s Itálií a vynasnažit se, aby se tyto případy neopakovaly. Děkuji. A naposled pan Menefi. Děkuji, paní předsedající. Pravda a spravedlnost pro Julia Regeniho jsou naší povinností a nutností pro všechny evropské instituce. Musíme si být jistí, že žádná evropská ekonomická velmoc se nepodílí na eh, akcích eh, mučení a trestů, které se odehrávají v Egyptě. Dochází k opakovanému porušování lidských práv a naše společné usnesení to připomíná. A připomíná nám také povinnost bojovat proti situaci vším, co je v naší moci. Lidé jako Giulio Regeni by nás měli přimět k zamyšlení. Zejména ty mladší z nás, kteří se zabývají politikou, kteří se snaží měnit svět. Myslím si, že sám Giulio svým výzkumem se snažil něco změnit. A není správné, že za to musel zaplatit životem, za to, že hledal pravdu. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že na toto mají všichni stejný názor, nicméně teď máte slovo, abyste ukončil debatu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, myslím si, že všichni jsme stejného názoru Všichni jsme byli šokováni eh, nalezením eh, těla Julia Regeniho 3. února v Káhyře poté, co zmizel 25. ledna. Mučení a smrt mladého doktoranda z Itálie v Káhyře není osobní tragédií pro celou Evropskou unii, ale je to, ne, eh, je to nepřípustná tragédie pro evropské instituce, což, myslím, vyjádřili dnes všichni řečníci. Vysoká představitelka Mogherini eh, osobně eh, dvakrát hovořila o, Jeleny, o, o vraždě s egyptskými úřady a hovořila o nutnosti provést nezávislé a nestrané vyšetřování eh, ve spolupráci s italskými orgány aby posvítila na, na tuto událost a dovedla pachatele před spravedlnost. Také hovořila bilaterálně s policejními komisaři v Káhyře. Vysoká představitelka a ESVČ sledují tento případ v úzké spolupráci s italskou vládou. Evropská unie klade nesmírno, nesmírný význam na podporu a ochranu lidských práv ve všech zemích, včetně Egypta. Chtěl bych zmínit ještě jeden další nedávný příklad. Eh, několikrát jsme zasahovali v případě pokusu uzavřít centrum El Nadim, eh, které eh, pomáhá obětem mučení. Ochrana a podpora lidských práv, demokracie a právního státu jsou vůdčí principy evropské vnější činnosti a politiky. V roce 2015 Evropská unie oživila bilaterální vztahy s Egyptem v rámci dohody o přidružení, která byla pozastavena v roce 2010. Cílem bylo eh, znovu jednat o klíčových oblastech jako demokracie a lidská práva a navázat spolupráci v, v oblasti oblastech eh, společného zájmu. Eh, minulého roku v Káhyře jsme obnovili dialog o lidských právech v Egyptě, poprvé po pěti letech. Eh, komise a ESVČ jsou v pravidelném kontaktu s organizacemi občanské společnosti a obránci lidských práv a místo předsedkyně Mogherini se s těmito organizacemi setkala při své návštěvě Káhyry před čtyřmi měsíci. Spolupracujeme také s členskými státy na prohlášení o lidskoprávní situaci v Egyptě, které má být předáno Radě OSN pro lidská práva 15. března v Ženevě. Zvláštní zástupce Evropské unie plánuje navštívit Egypt v nejbližších měsících a i nadále se zapojovat do situace v Egyptě ohledně lidských práv. Mohu vás ujistit, že budeme dělat, co je v našich silách, společně s italskými úřady a budeme se snažit o to, aby vyšla najevo skutečná pravda a aby ti, kdo jsou odpovědní za brutální mučení a smrt Julia Regeniho, se dočkali spravedlnosti. Zároveň chceme zabraňovat podobným nepřijatelným tragédiím v budoucnosti. I nadále budeme požadovat e, úplné, úplnou implementaci ústavy z roku 2013 14 a reformy v oblastech právního státu a pokrok v oblasti lidských práv vzhledem k nadějím evropských občanů v demokracii a stabilitu. A k tomu mohu dodat že v rámci naší spolupráce s Egyptem jsme připraveni podporovat občanskou společnost zejména pokud jde o otázky demokracie v této zemi, což je jedním z cílů naší politiky eh, pro Egypt. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za váš projev. Závěrem obdrželi jsme osm návrhů usnesení a tímto končím rozpravu. Hlasovat se bude dnes eh, již za chvíli. Dalším bodem na pořadu jednání je situace v Demokratické republice Kongo. A nejprve dostanou slovo autoři stanoviska, pan Sebastián. Bon día, muchas gracias, señora presidenta el deterioro en la situación en Zhoršování situace v Demokratické republice Kongo je velice závažná působení prezidenta, který se snaží udržet u moci, přestože to zákony jeho země neumožňují, potlačuje občanskou společnost i opoziční strany. Jednotlivé projevy opozice jsou potlačovány, víme, že docházelo i k vraždám. Zhoršuje se absolutně nepřijatelná svoboda obyvatel Konga. Máme tady také válku, kterou trpí zejména obyvatelé na severu a severovýchodě. Dochází k útoku na ženy. Těší mě, že na tomto usnesení se dohodla většina politických skupin, aby vyzvala prezidenta Kabilu, aby respektoval ústavu a aby eh, vyslovil jasně, že se nebude snažit udržet u moci proti ústavnímu právu. Ovšem líbilo se mi, kdyby se začlenil určitý odkaz v tomto usnesení na obchod, obchod se surovinami. To není pouze pir, politická otázka, zatím je také hospodářská situace, protože situace díky tomu se stále zhoršuje. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Denes Merkovi na minutu. My chápeme, jak se zhoršuje situace v lidové, Demokratické republice Kongo již celé měsíce žádají opoziční strany současného prezidenta Kabilu, aby nepostupoval proti ústavě. On nemá vlastně žádnou politickou budoucnost a přesto chce zůstat ve své funkci. Zhoršuje se politické klima a situace lidských práv. Existuje pouze jediná moudrost, takzvaně v úvozovkách, jedině mlčení protože jinak dochází k zatýkání, pronásledování a vraždění těch, kteří se stavějí eh, proti prezidentovi. Dokonce toho nejsou eh, ušetřeny ani ženy a děti. Eh, díváme se teď směrem ke konžské vládě, ale vyzýváme také vysokou představitelku SVČ, Eh, která se musí snažit o dialog na vysoké úrovni, aby se konečně skoncovalo s beztrestností. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Korao na minuto. Eh, Demokratická republika Kongo je v závažné krizi, kterou ohrožuje demokracie. Prezident Kabila se pokoušel zabránit volební kampaně, aby mohl zůstat ve funkci. To je naprosto jasné porušení ústavy dochází, je to velice významná země Afriky a mm, vidíme, jak nelogická je evropská zahraniční politika. Evropská unie podporuje takové země zatím, protože Kongo je země, kde jsou největší naleziště Eh, eh, musíme eh, vyzývat Kongo k tomu, aby dodržovalo ústavu, aby došlo ke svobodným volbám. Kabila nesmí pokračovat ve třetím prezidentském období. Kristof Anguj, obhajce lidských práv byl právě někam zavlečen a on má nárok na lékařské ošetření. Děkuji vám a nyní má slovo pan Gabriel. Paní Gabriel, děkuji mnohokrát, pa, paní předsedkyně, jsem ráda, že hovoříme dnes o situaci v Demokratické republice Kongo. Příští měsíce budou rozhodující nejenom pro situaci v Kongu, ale v celém regionu. Chci upozornit na tři body, které jsou obsaženy v našem usnesení. Za prvé, co se týká volebního procesu. Zdůrazňuji nezbytnost toho, aby se navázalo na pozorování voleb tak, jak to bylo v roce 2014, kdy já jsem vedla tuto pozorovatelskou misi druhou věc podporování nevládních organizací a upozorňovat koňské úřady, aby respektovali ústavu. Co se týče úrovně bezpečnosti, já podporuji prodloužení kompetencí pro ochranu občanské společnosti, zejména prostřednictvím stabilizační mise MONUSCO. Je třeba snažit se zabránit jakékoliv eskalaci násilí v celém regionu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Görens. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ústava státu měla chránit občany proti své voli jeho vůdců tato situace není dodržována, eh, politici ji nedodržují. A snažit se ovlivnit volby ve snaze změnit ústavu, aby se umožnilo prezidentovi současnému vládnout i ve třetí mandátu, je nepřípustné. Tady Evropský parlament eh, se musí snažit eh, vyzývat ke změně situace. Ovšem připoňme si, že Evropská unie doprovází proces tranzitu, čili přechodu demokracie v Demokratické republice Kongo. Ovšem ne, už za nepřijatelných podmínek došlo k minulým volbám, místo toho, aby se konzolidovala demokracie. Hmm, eh, tato je třeba, aby se orgánům DRK připomnělo, že se musí konečně vydat cestou demokracie, aby tady nedošlo k dalšímu porušování lidských práv. Děkuji mnohokrát. A má slovo paní Sandra Rodríguez. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že toto usnesení je slabé a mělo by prohlubovat v určitých aspektech například porušování práv v Demokratické republice Kongu. Tento parlament by měl schválit taková opatření, která skoncují s odpovědností nadnárodních společností eh, v jejich spolupráci s armádou eh, v roce 2015 ředitel programu OSN pro ochranu životního prostředí řekl, že 10% profitu z výtěžků um, Minerálu a surovin jdou na podporu armády. Je třeba zahájit taková opatření, která eh, by vrátila svrchovanost koňskému lidu, aby on mohl nakládat sám se svými surovinami. A dále je třeba zma, zmínit nezbytnost eh, přivést k rozumu národní společnosti. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Arena. <coughs> Děkuji vám, paní předsedkyně. Za 90 dnů by se měly konat volby v DRK a o znovu zvolení žádá současný prezident Kabila, ovšem tím se opět destabilizuje situace v Kongu. Hlasy opozice jsou umlčovány. My v tomto textu žádáme, aby končské orgány co možná nejrychleji zajistili svobodené, transparentní volby respektující ústavu. Africká unie musí hrát svou roli aby se také respektovaly ústavy afrických států. Evropská unie musí, musí počítat se sankcemi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 za 90 dnů se mají konat volby v Kongu. Je třeba upozorňovat Kongo, aby dodržovalo ústavu, ale aby tyto volby se také skutečně konaly v zamýšlené době. Eh, prezidentka byla má dvě volby, buď respektovat ústavu, což by ho omezilo na dva mandáty, a skončit se svou snahou zachovat si funkci za každou cenu. No, doufejme, že zvolí to první volbu, že bude respektovat ústavu. Nedojde-li k tomu, obávám se, že se bude opakovat scénář z Burundi či podobných zemí. Tento pokus držet se u moci eh, porušuje ústavu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo paní Kienže na jednu minutu. Děkuji. Prezidentské volby eh, představují největší demokratickou zásadu, ale je třeba, aby prezident respektoval ústavu, která omezuje prezidentskou funkci na dvě období. Koňská vláda musí eh, zveřejnit eh, voličské seznamy za respektování svobody tisku, združování, svobody projevu, protože to jsou minimální požadavky demokracie. Eh, Josef Kabila, jeho chování bude zásadní pro demokracii v DRK, protože stabilita Konga je důležitá pro celý region. Já žádám okamžité propuštění obhajců svobody a aby došlo k dodržování ústavy a respektovala se lidská práva. Děkuji vám. Děkuji, jako další má slovo pan Nárt. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořit o demokratické republice Kongo, to je ironie. Není, co to je za republiku? Je to republika pouze ozbrojených sil a kleptokracie. Není tam žádná demokracie, eh, protože volby byly vždycky fraškou. A co se týče Kongou. Konga. Většina vlastně nepatřila ani Kongu. Je to nesmírně bohatá země s nesmírně chudým obyvatelstvem, eh, která je na předposledním místě v seznamu nedodržování lidských práv. A přitom 600 milionů eur šlo eh, z rozvojové pomoci EU do Konga aniž, se, aniž došlo k podpoření občanské společnosti. E, stále pokračuje kleptokracie. Proto je třeba aplikovat články 8, 9 a 96 dohody z Kotonu a o okamžitě navázat rozvojovou pomoc Evropské unie na to, aby Kongo bylo demokratickým státem. Děkuji, slovo má pan Venta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Nestabilní situace demokratická a lidskoprávní v Koňské demokratické republice skutečně jaksi staví do velice povážlivého světla nadcházející volby v této, v této zemi, které by mohly ukončit vládu té 19-leté kabilské dynastie. Nicméně eh, míromilovné demonstrace se rozhánějí ze strany policie, zatýkají se opoziční vůdci a zdá se, že stávající vláda dělá vše proto, aby volby vůbec neproběhly a aby eh, ona zůstala u moci. Přírodní zdroje Konga se tak stávají zdroji a prostředky pro další korupci a e, další útlak. Je důležité, aby Evropská a Africká unie na tuto zemi tlačily, aby vznikla nová volební komise, kde bude zastoupena i občanská společnost a kdy opozice bude moci jak si v listopadu provádět řádné volby. Děkuji, pan Kelly má slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Prezident Kabela je v Koňské demokratické republice u moci už eh, řadu let od roku 2001 a zdá se, že chce u moci ještě dlouho zůstat. Používá k tomu různé triky a podvratné techniky. V této zemi je násilí, v této zemi jsou represe. Je potřeba zajistit, že ústava této země bude chráněna a že proběhnou volby. Pakliže tyto volby neproběhnou demokraticky, bude potřeba zkrátka skonstatovat, že tato země není demokratická. Je to země s bohatou zásobou minerálních surovin. Bohužel však její občané jsou velmi chudí. Je potřeba, aby i zástupci na poli OSN pro lidská práva pokračovali v práci s touto zemí. Děkuji vám, pane kolego. Tím se dostáváme k proceduře Catch the Eye. A prosím vás, abyste se snažili eh, udržet hladinu hlučnosti ve sněmovně na co nejnižší úrovni. Eh, samozřejmě nemáme čas na všechny žádosti, proto má jako první slovo paní Petýr. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, eh, já chci podpořit toto usnesení. Situace v Koňské demokratické republice je kritická. Humanitární organizace odhadují, že 7,5 milionu lidí nemá vůbec přístup k pitné vodě ani k léč, lékařské péči. A mnoho dětí nemůže vůbec chodit do škol, kvůli konfliktům, kvůli vojenským operacím. Kromě toho jsou zde také 3 miliony vnitřně vysídlených a půl milionu um, lidí, kteří museli hledat útočiště v sousedských státech. Doufám, že nastávající parlamentní a prezidentské volby v listopadu letošního roku budou skutečně prvním krokem k demokratické transformaci po letech občanské války a nestability v této zemi. My všichni bychom k demokratickým procesům v této zemi měli přispívat. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Denano no, má slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Domnívám se, že pan prezident Kabila by se měl rozhlednout kolem sebe. Bohužel máme i jiné příklady v Africe prezidentů, kteří jsou věčně ve své funkci a porušují konstituci svých zemí, ústavu svých zemí. Nedávno to bylo v Burkině Faso s eh, strašlivými důsledky ale tam došlo k zahájení demokratického procesu díky lidem. Je třeba aby se nastolil demokratický režim a přestalo se s tím, jak lidé trpí. Eh, máme tady nezbytnost eh, zůstávat bdělí k tomu, jak je v Africe respektována demokracie. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Tím ukončuji proceduru Catch the Eye. Teď má slovo pan komisař Hahn. Prosím, pane komisaři. A prosím také kolegy v sále, aby byli co nejtišejí. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vítejte, kolegové. Evropská komise vítá tuto příležitost diskutovat o lidskoprávní situaci v Koňské demokratické republice a komise se těší na přijetí parlamentem usnesení, které se zabývá tím velice důležitým politickým procesem v předvolebním období a upozorňuje na varující lidskoprávní eh, situaci v této eh, zemi. Tato země, Koňská demokratická republika, stojí před eh, velkou řadou obrovských výzev, mimo jiné před chudob, výzvou chudoby a bezpečí, bezpečnosti a genderového násilí. Jak konec konců eh, řekl tomuto, této sněmovně pan Mukwege, ženská těla jsou bitevním polem. Tato země zažívá velice táhlou bezpečnostně humanitární krizi. Bezpečnost v této zemi je v podstatě závislá na historicky největší operaci OSN v historii. Je to situace velice eh, jaksi výbušná a nestabilní. Od voleb v roce 2006 došlo k určitému pokroku. Rozšířila, rozšířilo se hospodářství, došlo k porážce určitých ozbrojených skupin na východě země a došlo k určitým snahám v oblasti eh, jaksi institucionální. Nicméně cesta je ještě dlouhá. Koňská demokratická republika se blíží zásadnímu milníku. Rok 2016 by měl být rokem prezidentských voleb. Ovšem, e, občanská společnost se obává, že ústavně stanovené termíny nebudou respektovány. Je potřeba co nejrychleji dosáhnout politického konsenzu, e, co se týče předem definovaných kroků, které povedou k transparentním volbám v rámci tamní ústavy. To neznamená, že by vláda a opozice se museli shodnout na všech politických otázkách pro tuto zemi, ale znamená to, že musí najít jaksi společná slova na té cestě za volbami. Vytvoření správného klimatu pro demokracii je také důležité. Bohužel protesty a mírumilovný odpor naráží na represe v některých případech a základní svobody, jak se zdá, jsou ohrožovány. Státní bezpečnostní složky jsou obvinovány z toho, že zasahují e, proti lidským právům, porušují lidská práva lidí a e, jednají často disproporčně. Evropská unie z tohoto důvodu vydala stanovisko v Kinshase 8. března, kde vládě připomíná nutnost respektovat vlastní závazky. Jde o mnoho. Hospodářství je zasaženo padajícími cenami komodit, a nemožností expandovat domácí příjem. Tím trpí služby v Koňské demokratické republice. V tomto ohledu e, toto znepřátelení si veřejnosti si zaslouží naši pozornost. Evropská unie těžce investuje do bezpečnosti, humanitární pomoci a rozvoje. Zavázali jsme se k dlouhodobému partnerství s touto zemí. Nejde pouze o materiální pomoc. Používáme také diplomatickou a politickou aktivitu na podporu míru, stability a usmíření v rámci aktivního partnerství s africkými regionálními aktéry a se zbytkem mezinárodního společenství. V rámci tohoto komplexního přístupu e, jsme si dali na první příčku e, v důležitosti lidská práva. Oceňujeme práci OSN Eh, spolupracujeme s orgánem OSN pro lidská práva přímo v Koňské demokratické republice. Podporujeme ty, kteří hájí lidská práva, bojujeme s beztrestností a dlouhodobě podporujeme i reformu bezpečnostního sektoru a zabýváme se prevencí konfliktů. A samozřejmě poskytujeme také lidský a sociální rozvoj. Také hovoříme s úřady o politických um, otázkách a na závěr mi dovolte říci, paní předsedající, že si myslím, že bude eh, možné posunout se eh, v Koňské demokratické republice ze stávajícího stavu do stavu demokracie, respektování lidských práv a eh, právního státu. Je to budoucnost, která patří zejména občanům Koňské demokratické republiky a proto je tak důležité, aby jejich hlas byl slyšet v průběhu těchto procesů. Evropská unie využije celou svou paletu nástrojů, aby to zajistila. Usnesení Evropského parlamentu e, proto přichází včas a já vám za ně děkuji a zejména vám děkuji za pozornost, kterou věnujete tomuto mému projevu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Já se vám omlouvám eh, jménem svých kolegů za tu hlučnost zde v sále. To víte, je nás 751. Všichni se tu scházíme na hlasování, což samo o sobě znamená určité vyrušování, takže eh, přijměte prosím mou omluvu. Máme sedm návrhů usnesení na toto téma. Tímto je debata ukončena a za malý okamžik budeme hlasovat. Takže na chviličku odročuji zasedání.